hlasovat. A poslední bod pořadu jednání dnešního dne. Zpráva pana kolegy Sajera. Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí komisí. Nejdříve dávám slovo zpravodaji na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Tento Parlament přijímá celou řadu zpráv z vlastní iniciativy, které pak následně nikdo nečte a nikdo se s nimi neseznámí a ani vlastní eh, předkladatele se o ně nestarají. Já doufám, že osud této zprávy bude odlišný, nejenom proto, že je to vynikající zpráva, kterou jsem sepsal já sám, ale také proto, že to je jakýsi manuál, Eh, na pomoc kolegům, kteří spolupracují s dalšími institucemi, eh, s radou, eh, s komisí, setkávají se s nimi v rámci třeba trialogu. Lisabonská smlouva zavedla nové pravidlo, které se týká kontroly Evropské komise. Je to nové pravidlo, kde parlament získal stejná práva jako rada, co se týče kontroly e, Evropské komise. Měli jsme akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty a náš parlament je eh, musí eh, jaksi projednat a zkontrolovat. To znamená, že jestliže tento parlament přijme legislativní zprávu, tak poté parlament již ztrácí svůj vliv v těch oblastech, v nichž tyto pravomoci byly delegovány například Evropské komisi. Ovšem, dnes je situace odlišná v rámci eh, aktů v přenesené pravomoci nyní parlament si může ponechat vliv a může eh, stáhnout tedy to delegování určitého úkonu na Evropskou komisi, pokud e, se parlamentu nelíbí kroky, které komise přijme. To znamená, že je na nás, abychom rozhodovali o tom, jaké kompetence chceme delegovat komisi a jaké budeme projednávat sami. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost už před delší dobou, ale tato praxe zatím ještě nebyla zcela uplatněna. A naši kolegové, když jednají s radou nebo se účastní trialogu, Eh, mají pocit, že nyní eh, rada poněkud lituje, že přenechala tuto pravomoc, tuto kontrolní pravomoc Evropskému parlamentu. Takže pokud chceme, aby zpráva byla přijata nejenom parlamentem, ale také radou, proto, abychom mohli zahájit mm, řízení v jehož rámci nebude nutné stále opakovat stejné otázky. abychom usnadnili dohodu mezi institucemi, pak vážení kolegové, je to určité vodítko pro kolegy a my se nemůžeme zbavit našich kontrolních práv. Musíme na nich trvat, musíme si ponechat toto kontrolní právo a my musíme se vyhnout různým situacím, například kdy schválíme určité zprávy, které přijala komise, ale nemůžeme schválit jiné zprávy, které třeba nejsou v souladu s tím principem, který já jsem tady zmínil. Bohužel jsme se nemohli dohodnout s radou v prvním čtení a takže až příští parlament, který vzejde z nových voleb, se tím bude zabývat. Děkuji, pane kolego Sajere. Přecházíme ke spontánnímu řečníkovi. Hlásí se nám pouze dva a paní kolegyně McGuinness jako první. Děkuji, pane předsedo. Já chci pouze dodat, že z pohledu těch aktů v přenesené pravomoci a té takzvané technické záležitosti. Tady jsme v prázdné sněmovně a přitom to je klíčová záležitost v legislativě, například u zemědělství, kde jsem byla hluboce do toho zapojená stále, ještě jsme nedokončili kap 4, i když jsme už před měsícem to vyhlásili. Proto je ta práce velice závažná, důležitá a kolegové by opravdu měli do toho eh, tak takzvaného manuálu vaše opravdu nahlédnout, jak zlepšit činnost, protože já mám starost. Dosáhneme politické dohody, pak budeme muset obrátit pozornost na podrobnosti, zda tedy ať přenesené pravomoci, prováděcí akt. Je to velice obtížné, to nastavit správně. A já se bojím, že právě u politiky v oblasti zemědělství tam jsou tři až čtyři zapeklité záležitosti, které se nepodaří do března dokončit a budeme mít problém v příštím roce u toho provádění. Výborná práce, jedna z nejzávažnějších problematik a je mě líto, že se nás tady nesešlo více. Děkuji. Thank you. You are very right. This is a... Ano, máte pravda. Je to zcela zásadní diskuse. Paní Basesko. Ședinte, utilizare actelor delegate sau actelor de punere în aplicare. Eh, akty přenesené pravomoci a prováděcí akty, mezi nimi neexistuje taková přesná rozlišovací linie. A proto tady bude důležitá úloha těch, kteří se tím budou zabývat zejména v příštím funkčním období. My jako poslanci máme za úkol chránit evropské občany a stavět se proti jakékoliv iniciativě Evropské komise, která může něco vyřizovat za jimi zády proti jejich zájmům. Evropský parlament musí být zapojen do celého procesu ještě předtím, než určitý akt bude i přijat. Proto já jsem zastánkyní té myšlenky organizování schůzek mezi například odborníky z Evropské komise a z parlamentu, než bude k nějakému aktu v přenesené promoci vůbec přistoupeno. To je ještě důležité, zejména důležité právě v zemědělství, obchodu a tak dále. Děkuji paní Basesku a paní komisařka Georgieva na závěr. Uh, děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Zajerovi za to, že nám uh, tady uh, přítomným představil um, své myšlenky k této zprávě. Jménem komise bych zcela jasně řekla, že zcela souhlasíme s tím, jak je důležité a užitečné mít společný přístup k delegovaným a prováděcím aktům. Otázky výkladu se vyskytují eh, příliš často eh, při vyjednávání a je opravdu čas eh, posílit snahy o horizontální řešení o těchto opakujících se problémů. Komise, jak víte, v minulém roce spustila trilaterální debatu pro vytvoření jednotného přístupu, přístupu k eh, výkladům eh, těchto aktů a připravila oficiální dokument k vyřešení těchto otázek, o kterých to hovoříte, a také eh, se zabývala konzultací k delegovaným aktům. Ten proces se ale zadrhl, ale bohužel akorát vám poděkovat za to, že se snažíte to znovu podnítit. Já doufám, že se díky tomu dostaneme k eh, správnému eh, porozumění eh, delegovaným a prováděcím aktům. My souhlasíme se zprávou, kterou jste předložil široce a mm, myslíme, že je dobrým základem k tomu, abychom se dobrali řešení této otázky. Akorát bych poukázal na to, že i tady má být Eh, soudní eh, rozhodnutí k biocitům, kde je otázka a eh, toho rozdělení mezi delegovanými a prováděcími akty by nám měla poskytnout určité pokyny pro řešení této otázky. Samozřejmě to nám nebrání zabývat se debatou než jsou tedy eh, rozhodné naopak. Tři instituce musí spolupracovat tak, aby eh, nalezly vhodné řešení eh, k této věci. A já uzavřu tím, že ten nový parlament docela jistě bude mít nový základ k k nalezení tohoto eh, nového přístupu a děkuji za tu práci, kterou jste odvedl. Děkuji, paní komisařko Georgieva. Tím jsme ukončili rozpravu a zítra se bude o tom hlasovat 12 hodin a přeji vám eh, všem eh, požehnaný noční klid. Samozřejmě i komisi, ale komise vlastně nikdy nešpí, nespí, takže tímto ukončuji zasedání.